So good afternoon, colleagues. Take your seat, please. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Uh, usaďte se na svá místa. Uh, zahájíme odpolední program. Eh, začneme výměnou názorů s Ivanem Šimonovičem, ministrem spravedlnosti Chorvatské republiky. Takže prosím, Eh, pane ministře, my jsme velice šťastní, že jste zde mezi námi. Těšíme se, že Chorvatsko eh, se připojí do Evropské unie co nejdříve, ale samozřejmě eh, nejprve musí Chorvatsko že vyřešit samozřejmě celou řadu problémů, které jsou také ve vaší kompetenci, jako je eh, korupce, organizovaný zločit a celá eh, a, a řada jiných dalších věcí, které jsou brzdou pro kroku a rozvoje ve vaší zemi. Eh, určitě máte těžkou práci, byl jste jmenován v době, která je pro vaší zemi náročná ale vy jste prokázal velikou rozhodnost a statečnost při řešení těchto problémů. Takže, pane ministře, máte slovo a prosíme tedy o vaše úvodní eh, prohlášení a potom budou následovat otázky. Děkuji. Thank you. Ladies and gentlemen, uh, honorable members. Dámy a pánové, vážení členové zahraničního výboru Evropského parlamentu, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za tuto mimořádnou příležitost seznámit vás s eh, post, eh, s názory Chorvatska na reformy, které probíhají a abych poděkoval členům zahraničního výboru za eh, přijetí zprávy, které o níž doufáme, že bude parlamentem přijata v příštím měsíci. Jsme vděční za tuto zprávu, protože v těchto obtížných eh, reformních dobách potřebujeme povzbuzení. Procházíme obtížnými reformami eh, za velmi těžkých podmínek v souvislosti s celosvětovou krizí, recesí, ale jsme odhodláni Eh, to zvládnout. A co se týče vlastní zprávy, přestože tedy některé body jsou kritické, tak je to kritické pozitivně. Eh, ono nás to mobilizuje ve snaze eh, plnit naše úkoly, tak abychom byli připraveni naplnit své cíle, to znamená do konce roku 2009, tedy které jsme si stanovili a velice oceňujeme výchozí kroky uh, těch ty první, první eh, etapu eh, vyjednávání, včetně finančního balíčku, včetně neformální přípravy návrhu dohody o přistoupení. Co se týče systému justice v Chorvatsku, mohu vám oznámit, že jsme byli považován, že jsme byli považováni jako náš rezort za překážku eh, poněkud tedy eh, při eh, přístupových jednáních, nicméně v současné době můžu prohlásit, že my budeme připraveni. Je třeba brát v úvahu to, že jaksi dialog je mnohem zajímavější a účelnější než monolog, takže já řeknu jenom pár slov o reformách, které probíhají. Pan předseda zmínil boj s organizovaným zločinem a s korupcí. Já jsem byl jmenován ministrem spravedlnosti před čtyřmi měsíci, 6. října loňského roku. Došlo k hrozné vraždě eh, přímo v Záhřebu, v hlavním městě Chorvatska, kdy mladá žena, 26 letá, byla zabita e, v centru města, 100 metrů od policejní stanice a byly, e, byly, bylo podezření, že byla obětí organizovaného zločinu a že se jednalo Eh, o eh, jakýsi projev moci a beztrestnosti organizovaného zločinu. Eh, tato vražda vlastně vedla k výměně ministra vnitra, ministra spravedlnosti a šéfa policie a já jsem dostal tedy za úkol efektivněji organizovat boj s korupcí a organizovaným zločinem a urychlit reformu justice. Minulý týden se ta kauza vyřešila, ale ukázalo se, že ta žena nebyla obětí organizovaného zločinu, ve skutečnosti e, to byl psychopatický bezdomovec. Nicméně existuje organizovaný zločin, který možná není tak brutální jako to, co se tedy tehdy stalo, ale e, vytvořili jsme velmi efektivní systém, který eh, se zabývá organizovaným zločinem a korupcí. My jsme vytvořili systém, kde jsme tedy vytvořili speciální policejní jednotky, speciální odnož e, e, prokuratury a asi za deset dní vytvoříme také no, eh, specializované soudní senáty, které se budou zabývat stíháním a, a, a, eh, a, roz, a souzením tedy eh, organizovaného zločinu a korupce. Také jsme zavedli do naší legislativy nové aspekty spojené s eh, organizovaným zločinem a korupcí. Například jsme eh, přijali ustanovení, které nám umožňuje v případě osoby eh, usvědčené z účasti na organizovaném zločinu, tak eh, je eh, jaksi tam prezumpce, že veškerý majetek této osoby byl zřejmě nabit nezákonnou cestou a je zabavený. Tato, toto ustanovení nám umožňuje Eh, také konfiskovat majetek, který byl převedený na třetí osoby, příbuzné a podobně, pokud eh, jak si státní zástupce může prokázat, že eh, tedy tato osoba se mm, účastnila organizovaného zločinu. Takže toto já tedy nyní řeknu pár slov k tomu, čeho chceme dosáhnout. Nejde jenom o to byrokraticky naplňovat nějaké tabulky eh, a jaksi své úkoly. Naším cílem je dosáhnout skutečného pokroku v oblasti justice a tady já bych chtěl zdůraznit tři hlavní úkoly, které máme. Chceme mít eh, justici rychlou, nestranou a přístupnou všem. Co se týče rychlosti, Změnili jsme celou řadu zákonů, eh, většin ve směs procedurálních, to znamená eh, občanský eh, řád, trestní řád a, a, a správní řád, abychom urychlili procedury, abychom také jsme racionalizovali síť soudů, zredukovali jsme jejich počet na polovinu a to proto, abychom mohli tedy využít jaksi produktivnějším způsobem omezené omezené počty soudců, které máme. Také jsme úspěšně eh, zredukovali eh, resty v oblasti dlouho se vlekoucích případů. Každým rokem se nám dařilo jak si odbourávat tyto resty a dosáhli jsme toho, že eh, mezi předsedou nejvyššího soudu, předsedy jednotlivých soudů a mnou jako ministrem společně tedy jsme Eh, eh, si domluvili program na eh, vyřešení restů a předseda každého soudu je jaksi také hodnocen podle toho, do jaké míry se mu daří od, odbourávat tyto resty. Co se týče nestranosti, my jsme zavedli se systém výběru a, a kariérního postupu soudců, především ehm, takže my jsme otevřeli školu pro soudce, eh, kam eh, tedy se dostanou až po písemných přijímacích zkouškách a eh, na konci studia zase musí složit písemnou zkoušku a musí tedy dosáhnout jistého počtu bodů a my máme celostátní seznam uchazečů o činnost, eh, eh, tedy u práci u soudů a máme seznam volných míst, eh, jak u soudů, tak na státním zastupitelství a ten, který dosáhne u zkoušek nejvyššího počtu bodů, tak ten si může první vybírat tedy z toho seznamu volných míst. Nyní ještě pár slov o dostupnosti pro všechny. Od února tohoto roku, tedy od tohoto měsíce, jsme zavedli systém eh, bezplatné právní pomoci, tak aby kdokoliv bez ohledu na, svoji, eh, na svoje ekonomické eh, možnosti a sociální postavení měl přístup k právním službám a aby mohl uspět u soudu a aby se domohl svého práva. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you very much, professor. Now we go. Děkuji, pane profesore. A teď přejdeme eh, k našim členům. Začneme s panem Svobodou, který je zpravodajem k Chorvatsku. Eh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, přivítal pana ministra, už jsem měl příležitost před dvěma týdny se s ním setkat za hřebu. Jsem velmi přesvědčen jeho profesionálním přístupem a odhodláním učinit to, co říká, protože to je velmi důležité a mm, v jiných eh, případech, eh, mm, kdy jsme rádi, že jste byl nominován, ale mm, my jsme nejenom eh, šťastní, že tyto případy jsou řešeny, ale jsme rádi, že jste byl nominován. Budu stručný, protože se chci koncentrovat na otázky, které se týkají vás. Je tady řada jiných aspektů, ale to teď není důležité. Jedna věc se týká reformního procesu. Reformní proces v soudní oblasti není jednoduchá záležitost. Možná tady bude tu a tam cítit nějaký odpor a Spolu eh, s kolegou jsme navštívili eh, soud v Osěku a mluvili jsme o reformním procesu. Eh, byla tady ochota do něho jít, ale na druhé straně lidé nevždycky byli přesvědčeni o tom, že je to nutné. Chtěl bych ještě dodat jednu věc, protože je relativně velký počet investorů, kteří přicházejí a říkají, že mají problémy s soudními rozhodnutími, nebo jsou tady administrativní překážky, nebo možná protekcionismus vůči místním investorům před cizími. Předám vám některé z těchto případů. Ale prosím, mohli byste se podívat na toto, protože Eh, je to pro Chorvatsko špatné, jistě, že je to špatné pro soukromé investory, ale hlavně pro Chorvatsko, pokud tady není dostatek konkurence a není, ne, ne, mm, přichází dostatek investorů. Takže my to známe z vlastní země, není to nic eh, ojedinělého pro Chorvatsko, ale mm, pořád je tady cítit taková, mm, takový pocit diskriminace z celého systému, zvláště když jde o investory. Mluvili jsme v jednom případě o tom, že eh, někdo eh, v tom představenstvu by měl být chorvatsky, to je dobře, ale bylo řečeno, že musí být chorva, mít chorvatské občanství. To eh, je dost rozdílná věc, ale mm, často to bývá smícháváno, tak to je jedna věc. A další, snad byste mohl říct si pár slov o spolupráci s ICTY, s Mezinárodním trestním tribunálem. Chorvatsko už udělalo mnoho, ale pořád jsou tu ještě stížnosti týkající se předání některých eh, dokumentů. A mm, myslím, že by bylo velice eh, dobré, kdyby tyto věci mohly být eh, vyjasněny. A mluvili jsme o tom už ve výboru, o tom, jak se věci vyvíjejí Mm, některé zprávy z poslední doby nebyly tak dobré, některé noviny říkaly, že pokud Chorvatsko nebude plně spolupracovat, tak eh, budeme muset eh, zvážit, jestli ten časový rámec, o kterém jsme mluvili, bude moci být naplněn. Já doufám, že mm, se věci brzy vyjasní, ale snad byste nám mohl poskytnout nějaké informace o tom, jak na věci nahlížíte. Pane předsedo, tímto bych chtěl ukončit, protože chci dát příležitost i ostatním kolegům, aby se vyjádřili. Děkuji. Thank you, Hannes. Doris pak für die, für die FVP. děkuji. A Doris? Děkuji, pane předsedo. I mě nesmírně těší opět vás vidět eh, v jiné funkci. Poté, co jste pro Chorvatsko vykonal za poslední 20 let eh, mnoho funkcí, mám stejnou radost jako Hane z toho, že vás vidíme právě v této funkci. A myslím si, na základě toho, co jste nás přednesl, to nám skutečně dodává přesvědčení o tom, že soudnictví eh, ve vaší zemi se dostane na takovou úroveň, která vám zajistí členství v Evropské unii. Eh, je to jistě v zájmu Chorvatska. My jsme to promeškali v Rumunsku a Bulharsku, ne tedy my, ale rada, ale víme, že to nemůžeme mm, prostě přijímat země, které v této oblasti nedosáhly patřičné úrovně. Samozřejmě, že nikdy nejde udělat asi úplně všechno, ale alespoň udělat velké kroky je důležité a já mám dojem, že alespoň vy to máte tak dalece eh, v ruce, že oblast justice se dostává do normálu ve vaší zemi. Víme, že celá řada případů nebyla zpracována, ty se prostě hromadí už celá léta a to pro ty, kterých se to týká, je strašné a pro všechny v jejich eh, okolí to také není dobré. Oni se prostě snaží dostat se ke mně a snaží, eh, říká mi, že jim musím pomoct, ale já říkám, nemohu, to musí udělat justice a tudíž mě velmi těší, že tady zjevně dochází ke zlepšení. Můj hlavní bod je to, o čem se zmínil Hanes Svoboda eh, na závěr svého příspěvku. Je, jsem, je mi smutno z toho, že se tak trochu pořád odsouvá a nebo lépe řečeno jako záminka se používá nedobrá kooperace s Mezinárodním trestním tribunálem. Všichni byli vydáni, to bylo skutečně vzorné. My, kteří jsme chtěli, aby to tak šlo, jsme na to byli hrdí, ale problém, který zjevně tady existuje, aby bylo možno předvést ty, kteří jsou obvinění, je třeba zhromažďovat důkazy, které zřejmě ještě někde leží v archive Chorvatska. To aspoň tvrdí Bramac. A od vás, od vaší vlády, potom přichází také ta výpověď hledáme, hledáme, ale asi nic neexistuje. Čili tady máme tvrzení proti tvrzení. Pan Bramac ty věci taky neviděl, ale on tvrdí, že měl svědky, kteří mu tvrdili, že sami tyto důkazy viděli během té bouře v červnu roku 2005. Čili nevím, jestli je to pravda či nikoliv, ale všichni víme, že teď to zatěžuje eh, předstupní, eh, vstupní vyjednávání. A kdybyste mohl učinit něco pro zmírnění těchto výtek, anebo eh, kdybyste tyto důvody prohlásil za absolventní, když tedy neexistují žádné důkazy, tak je nemůžete přinést, ale pak, když takové důkazy jsou a někde jsou uloženy ve skladu, tak si myslím, že by chorvatská vláda měla učinit vše proto, aby mohly být předány. Protože horší už to být nemůže. Myslím si, že Vydání samo o sobě bylo to nejobtížnější a proto si myslím, že byste měli být nápomocní. Stojí-li to ve vašich selách, pane ministře, aby se ještě předali věci, které by pomohly eh, při tom důkazním řízení. My si to velice přejeme. Máte problémy se všemi sousedy a neměli byste mít sousedy, eh, neměli byste mít problémy s tím mezinárodním soudním tribunálem, ale zjevně o tomu tak ještě není a proto bych si přál, abyste udělal, co můžete. Mr. St. Ivani for the Liberals. Děkuji. A za liberály Eh, kolega, děkuji pane eh, předsedo a pane Šimonoviči. Nejprve bych chtěl pogratulovat eh, vám k vašemu jmenování. Je tady řada dobrých zpráv v oblasti reformy soudnictví v Chorvatsku, ale jedna z nejlepších zpráv je, že vy jste osobou, která byla jmenována a to bylo založeno na širokém koncenzu v Chorvatsku. Bylo to potvrzeno také kolegou Pusičem a ostatními opozičními vůdci a všemi ostatními. Eh, tímto bychom vám chtěl vřele pogratulovat. Myslím si, že je to dobrý krok upředu. Ale jistě, že tady eh, eh, jsme slyšeli slibná slova k reformě v soudní, soudnictví a vítáme to. Ale teď potřebujeme skutky, skutečné činy. které musí být eh, učiněny v nejbližší budoucnosti a budeme velice šťastní, kdybychom mohli uslyšet něco o konkrétních krocích, protože jste ehm, osoba symbolická, to byl slib, ale slib by měl být dodržen. Druhý bod. Eh, to je to, co už říkali nebo naznačili kolegy. Pan Bramec nedávno eh, prohlásil, že Chorvatsko plně nespolupracuje eh, s eh, ICTY. Možná, že se mýlím, ale eh, pokud vím já, tak jediný problém, který teď existuje, je, že tady chybí denníky, příslušná dokumentace. Tady bychom chtěli vědět, jak vypadá stav věci. Pokud skutečně chybí, co děláte, co máte v úmyslu učinit, abyste eh, to získali zpět. A jaká je situace mm, vůbec a jestli jsou nějaké problémy eh, při spolupráci mm, tady pokud víme, tak problém je jenom v o něch dennících eh, jestli existují nebo neexistují. Prostě chceme vědět, jak to vypadá. A poslední věc, bilaterální um, nesrovnalosti se Slovinskem. Většina z nás um, je velmi zklamána slovinskou um, blok blokádou. Já si myslím, nemohu hovořit jenom mým vlastním jménem, že jsme tady proti jakémukoliv pokusu brát rukojmí eh, v rámci procesu rozšiřování vůli takovýmto bilaterálním konfliktům. Já si myslím, že je to nepřijatelné, protože rozšíření je eh, hlavní takové cvičení, a hlavní eh, věc v Evropské unii nemůže být zničeno nebo poškozeno nějakými partikulárními zájmy. To je jedna věc. A na straně druhé očekáváme flexibilitu od obou stran. Rádi bychom slyšeli, pane Šmonoviči, jaký je úmysl vaší vlády ehm, jak, jaký vyšle signál o vaší flexibilitě. Očekáváme to tež od Slovenska, ale jistě, že očekáváme také flexibilitu a určitý konstruktivní přístup od vás. Děkuji. Thank you. Děkuji a konečně v tomto prvním kole otázek pan Horáček. Ja, danke schön. Děkuji vám. Už tady zazněly dotazy eh, na vraždy eh, a bylo řečeno, že je třeba provádět nejenom reformu justice, ale také policie a dodatečně zřídit ještě soudní dvory. Mohl byste nám k tomu říci pár slov? protože mm, soudní reforma je jedna věc, reforma policejní je jiná věc. Já to také říkám na pozadí toho, jak to pozoruji v České republice, kde s tím také souvisí určité problémy v této oblasti. A pak mám ještě otázku k novému zákonu o golfových hřištích. Totiž pozoruje se, že převážně by to mělo být v pobřežních oblastech, ale přesto vím, protože jsem během posledních několika desetiletí velice často pobýval v Chorvatsku, že to patří do oblasti turistiky sice, ale otázka zní, když se to týká také důležitých záležitostí lokálního obyvatelstva, eh, když si představíme, že možná pro místo těch golfových hřiš by tam mohla být e, zřizována e, například možnost ekologického zemědělství nebo jinak využít tu půdu, tak bych o toho rád, rád slyšel váš názor na tuto věc. Děkuji. Golf... Nevím, zda pan ministr hraje golf, ale uvidíme. Snad vám k tomu něco řekne. Minister, you have the floor. <laughs> Thank you. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se stručně reagovat na všechny otázky. Dovolte mi, abych začal tím, co řekl pan Svoboda. Uh, vyšetřovat, otázka vyšetřování a ochrana investorů. Kruh Chorvatsko se, eh, má veliký zájem o zahraniční investice a jsme si zcela vědomi toho, že eh, bez nezaujatosti, nezaujatého přístupu a zacházení se všemi, ať už jsou to Chorvat, klienti nebo jsou to cizinci. Tedy rovná ochrana všech investorů je zásadním prvkem, tak abychom mohli získat kapitál. Ehm, co se týče pokusu eh, zajistit tuto, tento objektivnost našich soudů, eh, chtěl bych to, mm, ten náš pokus ilustrovat na jednom případu. Eh, myslím si, že asi za týden Budeme eh, dávat na webové stránky všechna rozhodnutí týkající se mm, eh, našeho mm, obchodního eh, soudu a nic nebude vytěsněno. Bude to zahrnovat veškerá rozhodnutí, tedy jméno soudce, jméno podniku, ať to byla domácí nebo zahraniční, způsob, jak můžete používat a vyhledávat tuto databázi pomocí počítače, tedy umožní to každému podívat se, jestli eh, tady vůbec je nějaký pokus eh, zaměřený na eh, na to, že se s nějakým cizincem zachází eh, prioritním způsobem nebo ne. To znamená, je tady velice jednoduchý přístup a můžete se podívat, jestli jsme objektivní nebo ne. A toto je důležité, aby tyto soudy byly nezaujeté. Máme tento úmysl a chceme zajistit, aby soudy, eh, které jsou nezávislé, byly také nezaujaté a objektivní. Mm, byla tady, nebyla tady mnoho otázek týkající se ICTY. Mm, rád bych věnoval pár minut této otázce v mm, spolupráce s mm, úřadem žalobce to je to, co se vztahuje k tzv. dělostřeleckým denníkům a k dodání dokumentů pana, panu Bramercovi touto otázkou zacházíme na nejvýš mm, obezřetně. Naposledy jsem hovořil s, mm, včera s panem Bramecem, včera večer a i nadále budeme pokračovat v diskuzi v pátek. Ano, máme skutečně v úmyslu něco s tímto udělat. Jak vyřešit e, otázky, které stále ještě vysí ve vzduchu? pan Bramec, to, co se ne, opravdu nelíbí panu Bramecovi, to jsou dvě věci. Za prvé, že jsou tady stále ještě některé chybějící dokumenty, které potřebuje pro e, případy. Za druhé, nedostává se mu přímé odpovědi ze strany chorvatské vlády o tom, jestli tyto dokumenty byly eh, eh, vyrobeny a teď chybí, anebo jestli některé dokumenty nikdy neexistovaly, protože některé eh, úřady neby, některé úřady nemohly dodržovat pravidla. Pro pana eh, Bramece teď eh, dokončujeme analýzu, eh, která bude důležitá pro každý dokument a bude to důležité pro pana Bramece. A tento seznam dokumentů byl vyhotoven v takové, na takovém setkání společném, které jsme pořádali v Zahřebu. Já jsem osobně pozval pana Bramece, aby dorazil do Zahřebu, aby tyto otázky vyjasnil. On identifikoval 33 dokumentů, které měly existovat a které obsahují zajímavé prvky Eh, pro eh, úřad žalobce. Mm, my nyní prověřujeme, jestli o něch 33 dokumentů bylo eh, vyhotoveno anebo ne. Takže tam mohou být dokumenty, které snad existovaly a po 15. únoru nebudou existovat. Tedy co se týče dokumentů, které existovaly a které nejsou přístupné teď, Tady mm, eh, eh, chceme eh, učinit příslušná opatření. Jestli byl vyhotoven ten dokument, tak někdo musel tento dokument mít ve své úschově. Pro každá osoba, která byla poslední osobou a která měla tuto právní úschovu, tak tato osoba má závazek buď předložit tento dokument chorvatské vládě, a eh, chorvatská vláda pak eh, sou, soudu. A nebo tato osoba, která byla poslední v tomto řetězci úschovita, musí eh, dostat právním závazku, no právním požadavku. Mm, tak, abychom mohli informovat úřad žalobce, ostatní úřady, myslím si, že příští v týdnech, začátkem příštího týdne, budeme mít společný dokument, který bude vyhotoven vládou chorvatskou a úřadem žalobce a přesně tam bude stanoveno, že Chorvatsko předložilo veškeré požadované dokumenty, eh, které se týkají policejních dokumentů eh, pro tu, vojenské operace. A mm, tady mm, jsou to dokumenty, které se vztahují také k vojenským operacím, ale jsou tady určité dokumenty, které stále chybí E, přesně jsou vyčísleny tyto chybějící dokumenty a zdůrazňuje se tímto, že e, tyto dokumenty byly vyhotoveny, ale nyní e, chybí a mm, budou tady dány záruky, že budou učiněna příslušná opatření proto, aby byl vyjasněna tato, tento řetězec úschovců a pak se bude postupovat proti těm osobám, které byly poslední a které tyto dokumenty měly v úschově, dokumenty, které vyžaduje pan Bramec. Dovolte mi, abych nyní mm, pohovořil o otázce, kterou položila paní Pak. Nevadí nám to, že eh, tady eh, se musíme vyrovnat s odstavcem 23 požadavků. Já si myslím, že to jsou velmi užitečné hlavní směry eh, pro reformy, které stejně potřebujeme. Takže soudní nebo justiční reforma je něco, co Chorvatsko potřebovalo a my se do toho pustíme a kapitola 23 nám napomůže v tomto smyslu. Někdy jako minister spravedlnost, pro ministra spravedlnosti je jednoduchější říct, že to je nejenom racionální, eh, je to mm, také požadavek Evropské unie. Takže já občas, eh, ne že bych zneužíval, ale využívám argumentů, které jsou obsaženy v odstavci mm, eh, kapitole 23. A k dalším otázkám, které položil pan, pan Ivany. Naprosto s vámi souhlasím. Potřebujeme činy. Nepotřebujeme jen dobré úmysly. Je čas plnit sliby. Co mohu říct eh, k mým konkrétním, konkrétním krokům? Už jsme učinili některá konkrétní organizační vylepšení, abychom mohli bojovat proti korupci a organizovanému zločinu, tak jsme poprvé, dříve jsme to nikdy neměli, teď budeme mít eh, zvláštní policejní jednotku, která bude zodpovědná za boj proti organizovanému zločinu a korupci. A e, toto už existuje teď. Ještě padla další otázka e, k policejní reformě. A teď tato jednotka e, obdrží sofistikované technologie, které usnadní jejich práci a toto už funguje. A co se týče specializovaného práce, práce žalobců, eh, to už existuje, ale bylo to ještě posíleno a poprvé mm, asi za 10 dnů dostaneme, mm, bude, tady bude 60 soudců, eh, kteří budou specializovanými soudci pro příslušné komory soudní, tedy komory, které budou hlavně zodpovědné za korupci a boj proti organizovanému zločinu. Budou takové senáty, no to znamená, bude se dávat priorita některým případům a máme tady takové pravidlo, že korupce a případy organizovaného zločinu musí e, být na programu, jako, musí být první slyšení po sedmi dnech, sedm dní poté, co byl tento případ předložen soudu. A pro takové případy e, se každý měsíc soudce, který bude zodpovědný za tento případ, musí předložit zprávu mm, e, mm, e, tomuto mm, e, předložit zprávu soudu, předsedovi soudu a je tady také předseda nejvyššího soudu a ten bude zvažovat příslušné problémy těchto soudců. Já jsem propustil, já jsem já jsem se zabýval případy tří um, předsedů soudů v posledních třech měsících. Um, to byly otázky vězení v Chorvatsku, protože se tam zaznamenaly některé nedostatky v práci těchto předsedů soudů. Takže to jsou velice praktické kroky, které mohu ilustrovat a je to takový, takové znamení závazku ministra spravedlnosti, že se bude věnovat těmto věcem a já se těším na mm, data. Uvidím, jestli opatření, která jsme učinili, budou mít vliv na eh, některé případy, které byly teďka nakumulovány. Já myslím, že to bude mít veliký vliv na toto, jak změny zákonů, tak myslím si takový větší tlak, který bude vynakládán na předsedy soudu, eh, kteří by měli účinně pracovat. Takový manažeři by měli být mm, nejenom oficiálními soudci. A pak Slovinsko. Mohu pouze konstatovat, že je to něco, co poškozuje jak zájmy Slovenska, tak Chorvatska a řekl bych, že i Evropské unie. Je to otázka, která musí být vyřešena. Ehm, jménem Chorvatska mohu říct, že poskytneme veškeré záruky, které jsou nezbytné Slovensku, aby eh, mohly být vyřešeny tyto věci. Jediné omezení, které eh, Chorvatsko nemůže vzdát, je územní, územní záležitosti a to vyžaduje, práv, aby právní pravidla byla eh, implementována a aby eh, se byla to rozhodnuto na hranici mezi oběma zeměmi. A co se týče všech ostatních záležitostí, vůči Slovensku teď chceme my si uvědomujeme, že to není nejen sousední země, je to ale soused, kterého, eh, s, s kterým jsme měli historicky vynikající vztahy a je ostuda, že teď eh, došlo k posunu ve veřejném eh, mínění a to nám naznačuje zhoršení vzájemných vztahů. A myslím si, že uh, by ale se mělo vynaložit úsilí eh, ve vztazích slovinsko-chorvatských, ale také jménem Evropské unie by tyto potíže měly být překonány. A dále poslední otázka, a to jsou ona golfová hřiště. Mm, tady byl přijat eh, zákon týkající se golfových hřišť. V Chorvatsku vlastně nemáme jediné eh, golfové hřiště ještě. Mm, to, co se skrývá za oním zákonem, je právě podnítit zřizování golfových hřišť. Ale byly tady mm, učiněny určité poznámky, že pokud se tak udělá, pokud se tak udělá, tak vláda, vláda, že to tlačí příliš. Je tady interní dialog, který se k této otázce vede. To bylo všechno, děkuji. Let's go to our second round, Mr. Dobře, takže nyní můžeme přistoupit k druhému kolu. Pan Privetič, prosím, máte slovo. Monsieur le ministre, monsieur le président. Pane ministře, pane předsedo, já vystoupím velmi stručně. Chtěl bych vám poděkovat za objasnění re, e, reformy spravedlnosti, e, obrany lidských práv, e, reformy trestního řízení a tak dále. Ale podobně jako kolegové bych rád zdůraznil některé věci a ještě bych chtěl přispět k odbourání nedorozumění. Chorvatsko především určitě pro francouze a možná pro e, mnohé jiné, eh, jak si přirozeně by mělo vstoupit do Evropské unie a my si přejeme, aby vstoupilo do Evropské unie co nejdříve, aby jak si se, aby doplnilo naše území a přispělo k eh, dynamice našeho rozvoje. Nicméně je potřeba odbourat některé, některá nedorozumění. Vy jste připomněl témata, která tady taky zdůraznili kolegové, Eh, a sice, že je nezbytné posílit spolupráci s Mezinárodním trestním eh, soudem, eh, spolupracovat, poskytovat veškeré důkazy a podobně. A pod touto transparentností, jak si odbourávat nedorozumění, také je potřeba vyřešit historie. Jeden z našich francouzských prezidentů, Aristide Briand, říkal, že toto území jaksi mělo bouřlivé dějiny a Eh, na pobřeží žije mnoho menšin, mimo jiné italská menšina, která utrpěla jaksi hrůzy války, hrůzami války a persekuce, jakož i zbavením majetku. A tady bychom také eh, rádi slyšeli nějaké vysvětlení a přáli bychom si, aby byl citlivě vyřešen tento problém eh, práv menšin, eh, tak abychom to mohli překonat a postupovat dál, tak jako jsme to ráno říkali o Turecku. Jak jsme říkali Slovinsku, je potřeba také nalézt eh, společné, společný jazyk a řešení. Nemůžeme, jak si ten, ten konflikt ohledně pobřežních vod v oblasti Piramu, víte, pro většinu Eh, z Evropanů vody eh, poranu a pireče se podobá, jako to, to vypadá velmi podobně a nikdo to nedokáže pochopit, pokud není angažovaný buď na straně Chorvatska nebo na straně Slovinska. My jsme to slovinským přátelům říkali, prosím vás, dohodněte se. Dohodněte se, ať můžeme odstranit tento problém z přístupového procesu, protože když jsme se 27. ledna dozvěděli, že ten proces je zablokovaný kvůli tomuto přístupu k moři, tak eh, E, jsme byli naprosto překvapeni a nemohli jsme tu situaci vůbec pochopit. Takže prosím vás, zkuste to nějak vyřešit a e, e takže by bylo dobré, kdyby taky s vaší pomocí bylo možno uzavřít těch 13 zbývajících kapitol, tak abyste se k nám mohli připojit co nejrychleji v rámci našich institucí e, i v Evropském parlamentu, protože jsem přesvědčen, že mnoho Evropanů si přeje, aby Chorvatsko se připojilo do Evropské unie. Gary Eh, děkuji, Gary Titli. Um, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto prezentaci. Já mám jenom několik stručných otázek. Na první jste částečně odpověděl. Vy hovoříte o eh, zlepšení soudního systému a jedna věc je schopnost justice vyřešit všechny dosavatní e, eh, problémy, tedy ty, ty resty. A jeden z velkých problémů jsou e, ty dlouhé průtahy. Hovořil jste e, například o o zločinech v rámci mafie a podobně, ale co běžní občané? E, máte v současné době kapacity pro to, aby eh, jak jaksi soudci mohli ten systém eh, jak jaksi rychle posunout ku předu. Za druhé, eh, co se týče programu na ochranu svědků, máte takové programy, zvláště v případě organizovaného zločinu? Největší překážkou je přemluvit lidi, aby svědčili, protože se bojí o život. Takže jak to vypadá se programy na ochranu svědků? Děkuji, Gary. Já bych sám také rád položil otázku týkající se toho hraničního sporu. Vy jste eh, říkal, že byste vítali eh, pomoc Evropské unie, takže já se ptám, jak vám můžeme pomoci, protože eh, komisař navštívil vaší zemi i Slovensko před, i Slovinsko před několika týdny, eh, navrhnul vytvoření eh, eh, expertní skupiny pod předsednictvím pana Chtysáryho. Tak jak vy vidíte, jak bychom mohli přispět k vyřešení tohoto problému? Děkuji. Prosím. Now I'll try já se pokusím odpovědět na všechny eh, tyto otázky. Co se týče eh, restitucí majetku týkající se osob, jejichž majetek byl v eh, různých období zabavený. To je věc, na které aktivně pracujeme Tady mm, jaksi existoval, eh, existovala právní norma, eh, kterou spochybnil ústavní soud proto, aby bylo zajištěno, že majetek každého člověka, ať už eh, chorvatského původu nebo, nebo občan jiné země nebo jiného původu, tedy tom mm, to rozhodnutí Eh, je nyní u nejvyššího správního soudu a teď čekáme tedy také, jak se vyjádří eh, nejvyšší soud. A tady my budeme muset počkat na jejich rozhodnutí, abychom se dozvěděli, jestli potřebujeme nový zákon eh, aby bylo dosaženo tedy rovnosti, eh, co se týče tedy restitučních práv. Čili na tom se pracuje, ale zatím, zatím musíme čekat na rozhodnutí nejvyššího soudu. Dále, co se týče problému eh, přístupu k takzvaného přístupu ke slovinskému moři. Já bych chtěl upřesnit, že neexistuje žádný důvod, eh, eh, jak si obávat se o přístup Slovinska k moři. Je to založené na mezinárodním právu a Chorvatsko je odhodlané, jak si poskytnout plný přístup Slovinsku k, vysok, eh, k, k moři, nejedná se jenom o slovinské lodě, jedná se o lodě plující pod všemi vlajkami ze slovinských přístavů a Jedná se o otevřený přístup na volné moře pro slovinské válečné lodě a pokud Silv- eh, Slovinsko by mělo letadlové lodě, tak eh, prostě bude, eh, bude mít přístup přes teritoriální vody chor- chorvatské na volné moře. Jediný problém, který máme, ten je jiný. Náš problém je, že Slovinsko by si přálo mít přímý kontakt s volným mořem. A problém je, že tam mezi tím leží teritoriální vody Chorvatska, ale to není problém. Jinak by měli Antwerpy e, problém se svým statutem přístavu a přitom to není problém, protože je to jeden z největších přístavů na světě. Čili eh, to je problém přístupu, jako problém přístupu Slovinska na volné moře neexistuje. Jestliže se Sil- Slovinsko obává, že chorvatská vláda e, E, se vzdá jakýchkoliv záruk, e, e, my, prostě naše vláda dá veškeré záruky pro volný přístup Slovinska k volnému moři. A co se týče možné pomoci z Evropské unie, z, komis, z Evropské komise, od pana Achtisáryho nebo od někoho jiného, my bychom vítali, E, jakoukoliv podporu, případně zprostředkování pro překonání problémů mezi těm našimi dvěma zeměmi. Ovšem metoda rozhodování o hranicích nemůže být jenom e, politické, e, politická dohoda, ale musí být daná zákonem. V minulosti se konflikty zájmu řešily dvojím způsobem, buď kompromisem, nebo nad vládou. Kompromis znamená, že dojde k politickým jednáním a nadvláda znamená, že prostě ten větší a silnější nebo ten, který má víc spojenců, si prostě prosadí svou vůli. A a to, eh, tady byl veliký historický průlom v mezinárodních Eh, vztazích a v mezinárodním právu, že když se státy nemohou dohodnout politicky na určité věci, tak tato věc se řeší právně, soudně. Ať už se jedná o soud eh, podle Eh, eh, konvence OSN eh, o mořích se sídlem v Hamburgu nebo jakýkoliv jiný soudní dvůr, prostě nějaká mezinárodní instituce, která je zřízena proto, aby po právu rozhodovala o kontroverzních záležitostech a my bychom si přáli, aby tyto instituce byly využity v situacích, kdy politické řešení, no politického řešení nelze dosáhnout. Jakákoliv forma podpory a zprostředkování, která by mohla pomoci e, ujistit Slovinsko o tom, že jeho legitimní nároky na přístup k volnému moři budou garantované a současně nám pomůže e, e jak si e, přijmout rozhodnutí o hranicích e, pomocí právního mechanismu, tak to budeme v Chorvatsku vítat. A nyní, co se týče Ehm, kapacit chorvatských soudů. My se maximálně snažíme zvýšit kapacity našich soudů a zkrátit průtahy a, a termíny. Už jsme dosáhli pokroku, došlo ke zkrácení eh, v jednotlivých případů eh, rok od roku Eh, jak si soudy pracují čím dál tím rychleji. My eh, k tomu problému přistupujeme různými metodami. Jednou z nich je zavádění takové legislativy, která eh, soudní přeurychluje. Takže proto jsme změnili všechny hlavní procedurální zákony, občanský řád, trestní řád a správní řád. A tyto legislativní změny už přinášejí výsledky. Soudní pře, které běží podle těchto nových e, řádů, jsou daleko kratší než v minulosti. A co se týče soudů samotných, pracují efektivněji, velice úzce spolupracujeme, nebo je úzká spolupráce předsedů soudů s nejvyšším soudem a ministrem spravedlnosti a Ehm, vypracováváme zvláštní akční plány pro ty soudy, které mají veliký nápad eh, případů a nestíhají dost rychle tedy je eh, soudit. Plánujeme také vzdělávání pro předsedy soudů, je to vzdělávání v manažerských dovednostech, protože oni to mohou být skvělí soudci, ale jakožto předsedové soudů nejsou nutně dobrými manažery. A to je další pomoc, kterou chceme Eh, poskytnout tím, že vznikne nová funkce soudního manažera v těch, u těch soudů, kde mají e, e, problémy a, a velké resty. E, co se týče zredukování tedy restů a urychlování řízení, pokud nedosáhneme úspěchu, nebo pokud některé soudy jaksi ne, ne, nedokáží toto překonat a vyřešit, pak to povede k přemístění nahrazení předsedy soudu, nebo k nahrazení předsedy uh, soudu a k angažování efektivnějšího manažera. A uh, nyní bych se zmínila poslední otázce a to je program na ochranu svědků. My máme program na ochranu svědků, ale posilujeme eh, program ochrany svědků no, jaksi, no, změnami v právním systému. V prosinci jsme zavedli ochranu takzvaných potenciálních svědků, to znamená lidí, kteří nemají statut svědka zatím, ale mohli by být v budoucnu užiteční jako svědci, tak ti požívají zvláštní ochrany, která je vlastně na ně rozšířena, která se tedy nevztahuje jenom na osoby, které již mají statut soudce, ale které by se mohly potenciálně stát svědky, pardon, svědky a e, v případě potřeby by tedy se mohly také účastnit. A také máme jeden zajímavý program, který který usnadňuje postavení svědků a to je program na podporu svědků. Eh, zahájili jsme u několika soudů, zatím je to poletní, pilotní projekt, ale chystáme se jej rozšířit do, na všechny soudy, tedy program na podporu svědků. To znamená, pokud člověk jsou uh, svědek, Eh, od někud jede k soudu, tak mu je poskytnuta, poskytnutý zvláštní prostor, jsou tam lidé, kteří mu pomohou uvolnit se, připravit se na, na svoje svědectví. Je to především psychologická podpora a pomoc pro svědky. A dává to opravdu velmi dobré výsledky. E, má to dobrý vliv na soudní pře. Pracujeme na tom programu ve spolupráci s UNDP a e, s vládou, a, která podporuje rozvoj těchto programů. Máme několik profesionálů v tom mm, programu na podporu e, svědků a také se toho účastní studenti jako dobrovolníci, studenti psychologie jako dobrovolníci a s tím máme dobré zkušenosti. To je zhruba všechno. Děkuji. Monovič. Panu ministru Šimonovičovi děkuji za vaši návštěvu čas, který jste věnoval, za vaše um, otevřené odpovědi. Jak jsem již zmínil, máte naši plnou podporu. Přejeme vám hodně štěstí a úspěch, protože si myslím, že je to e, důležité jak pro Chorvatsko, tak pro EU. Takže ještě jednou hodně štěstí. Now we will have short a teď si uděláme krátkou přestávku a opět se setkáme ve 4 hodiny 15 minut. Eh, půl páté a opět se setkáme na hlasování ve 16.30. Hlasovací kartičky prosíme sebou.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 accept Turkey to become at last voting? Encouraged by Sir Rob. Tak moc povzbuzen panem kolegou bych rád pokročil teď k hlasování. Dovolte, abych vrátil vaši pozornost na to, abyste vložili kartičky do štěrbin. A, a e, prosím. Teď budeme začínat eh, implementaci rozpočtovou předvstupní pomoc, eh, to je zpráva St. Ivany, pak budeme pokračovat v Brazílii, a to je paní Kopa. A poté přejdeme k udělení absolutoria. Eh, zase zpráva St. Ivany, dále bude nasledovat dialog s občany Bedi a Kučet a na konci budeme hlasovat o nejradostnější zprávě. Mm. Is Turecko, máme někdo námitky, ehm, dobrá. A nevidím žádné námitky, takže můžeme překročit k hlasování. Uh. Draft opinion on the draft. Eh, návrh stanoviska. Draft opinion on control of budgetary... Eh, návrh usnesení rozpočtové implementaci, to je nástroj přestupní pomoci, pro přestupní pomoc a zpráva St. Ivany. A mm, máme tady eh, dva pozměňovací návrhy, a sice eh, číslo jedna. Ehm, je to elektronicky, kdo je pro? Přijat pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro? Přijat Elektronické hlasování k návrhu stanoviska v pozměněné formě. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Výsledek ve prospěch, tedy pro. 57 ehm, pro, 0 ehm, proti. Gratuluji panu Ivanovi ověřit. Ne. Jednomyslné. Návrh ehm, zprávy je tady návrh um, doporučení Evropského parlamentu a radě eh, k um, strategickému partnerství EU Brazílie. Zpráva paní Kopa. Maria Eleny Kopa a eh, přejdeme hlasování. Pozměňovací návrh číslo 7 pro zamítnut. Pozměňovací návrh chcete ověřit? Ne. Dobrá, osmička pro, Zamítnuto. 9 pro. Přijat. 10 pro. Přijat. 11 pro. Přijat. 12 pro. Přijat. 13 pro. Přijat. 3 pro. Pro. <laughs> Přijat. 4 pro. Přijat. 5 pro. Přijat. 6 pro. Proti? Přijat. Jedna pro. Přijat. Dva pro. Přijat. A budeme hlasovat eh, k stanovisku eh, DV. A mm, to jsou... Můžeme vzít blok 3, 4, 5. Dobře. Takže 3, 4, 5. Společně kdo je pro? Přijat. 6 pro. Zamítnout. 7, sedm pro. Přijat. 10 pro. Přijat. 11 pro. Přijat. Elektronické hlasování eh, k tomuto návrhu v pozměněné formě. Kdo je pro, hlasujte prosím. Otevírám hlasování a teď ho uzavírám. Výsledkem je 56 ku 4. Gratuluji paní Kopa. A teď další hlasování číslo 3. Není to Turecko, ale opět zpráva St. Ivany. Kde je paní, paní St. Ivany? Není? Draft opinion. Návrh stanoviska udělení absolutoria implementace eh, obecného rozpočtu na finanční rok 2007. A Tady máme jenom dvě, dva pozměňovací návrhy. Číslo jedna, kdo je pro? Přijat. Dva pro, proti. Eh, přes, prověříme elektronicky, otevírám elektronické hlasování. Číslo dvě, uzavírám hlasování, výsledek je 26 k 31, takže to bylo zamítnuto elektronické hlasování o návrhu stanoviska je pozměněně. Prosím, hlasujte elektronicky, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, výsledek. 60 ku 1, gratuluji paní, panu Sen Ivanimu, bylo to přijato. A nyní přejdeme k návrhu stanoviska Aktivní dialog s um, občany o Evropě. A sice autorkou je paní Maria Badia Ikučet. A mm, Tady máme pozměňovací návrh 1 eh, pro, proti, zamítnut. 3 pro, přijat, dvojka pro, přijat. 4 eh, oddělené hlasování. 3 první část pozměňovacího návrhu číslo 5 pro, zamítnut. A druhá část pro, zamítnutá. Mm, eh, třetí část pro, přijata. A nyní pokročíme k pozměňovací návrhu číslo 6 pro přijat. Kompromisní návrh číslo 1 pro přijat. E, čtyřka odpadá, třináctka pro přijat. Číslo 8 pro. 8 pro, zamítnout. Devítka pro, přijat. 10. Zamítnout 11 pro, přijat. 12 pro, přijat. Elektronické hlasování k pozměňovacím návrhu, eh, k návrhu pozměněnému, prosím, hlasujte elektronicky, zahajují hlasování, ehm, hlasujte všichni, uzavírám hlasování, výsledek 64 ku 0. 67, 7. Opravuje se řečník, takže 64 k 7, nikdo se nezdržel, gratulujeme paní Madia, Madia i Kučet. A teď s potěšením Turecko, turecké potěšení. I, I left it for dessert after such a fascinating debate. We'll... Takže po fascinující diskuzi teď budeme dlouze hlasovat. Takže prosím vás, soustřeďte se. Soustředíme se na ty pozměňovací návrhy, které můžeme, eh, jak si, abychom to e, trápení zkrátili trošku. Trápení ne pro Turecko, ale pro nás, protože to je dlouhá, skvělá zpráva paní zpravodajky. Ale mnoho, mnoho pozměňovacích návrhů, takže prosím. 21 pro, přijat. 22 pro, proti, tak to si zkontrolujeme eh, elektronicky číslo 22, kontrolní elektronické hlasování, prosím hlasujeme teď, končím hlasování a výsledek je 12 pro, 35 proti, zamítnuto. Návrh 23 pro, proti, zamítnuto. 24 pro, proti, to si zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování. Výsledek je 28 ku 42, zamítnuto. E, odstavec 3, ústní pozměňovací návrh. To asi nemusíme citovat, kdo je pro. Přijato. 25 pro. Ne, to padá, to padá. 26 pro, zamítnuto. 27, 28 spolu pro, zamítnuto. Kompromisní návrh 1, kde pro, přijato. 30 pro, zamítnuto. 31 pro, zamítnuto. 33 pro, zamítnuto. 34 pro, zamítnut. 35 pro, přijato. 36 pro, přijato. 37 pro, zamítnuto. 38 pro, zamítnuto. 39 pro, zamítnuto. Ne? Aha. 39, kdo je pro? Proti? 39 budeme hlasovat elektronicky, prosím hlasujeme teď. Končím hlasování. Předseda měl pravdu, pane kolego. Eh, kompromisní návrh 2 pro, přijato. 41 pro, zamítnut. 42 pro, ano. Já bych doporučoval hlasovat pro tento pozměňovací návrh, ale dát jej nakonec eh, odstavce 14. Ano, kde pro? Návrh 42 proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme teď. 42. Končím hlasování. Výsledek je, přijat, že je přijat tento návrh. A nyní kompromisní návrh 3 pro. Přijat. 44 ne, to už padá. 45 pro. Zamítnuto. 46 pro. Zamítnuto. 48 pro. To je pokryté, pardon. To je pokryté kompromisním návrhem, mění 53 pro. Zamítnut. Kompromisní návrh 4 pro, přijat. To je dál pokryté. 60, kdo je pro, přijat. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, přijat. 62 pro, přijat. 63, tam budeme hlasovat odděleně první část, 63, kde je pro, zamítnuto druhá část, kde je pro, přijato. 64 pro, zamítnuto. 65 pro, přijato. 66 pro, zamítnut. 67 pro, zamítnut. 68 pro, zamítnut. Kompromisní návrh 6, kde je pro, přijat. 70 pro, zamítnut. 72 pro, ne, to je pokryté. Pardon. 74 pro, Zamítnut. 77 pro. Zamítnut. 78 pro. Zamítnut. Kompromisní návrh 7 pro. Přijat. 80 pro. Zamítnut. 81 je stažen. 83 kde pro? Zamítnut. 84 pro. Zamítnut. 86 pro. Zamítnut. 87 pro. Přijat. Ne? Aha. Takže návrh 87 zkontrolujeme elektronickým hlasováním, hlasujeme teď. Na... Všichni hlasovali, končím hlasování, výsledek je zamítnuto. Předseda se mýlil. Předseda má vždycky pravdu. Pravidlo číslo dva. Když se mílí, vys pravidlo číslo jedna. Kompromisní návrh 8, kde je pro, přijat 91, kde je pro, zamítnuto 92, zamítnut 93, zamítnut 94 zamítnout. 95, kde pro? Přijat. Devadesát šest pro, zamítnut. Devadesát osm pro, přijat. Devadesát devět pro, zamítnut. Sto, návrh sto a 101 a 102, ty jsou identické, kde je pro? Zamítnuto. Kompromisní návrh 9, kde je pro? Přijat. 104. Ne. A pan předseda mě nevidí. Ten návrh, který je stažený, tak možná se to objeví a před plenárkou. To je... nejsou ústní pozměňovací návrhy. Nejsou, nejsou ústní pozměňovací návrhy. Bylo, bude, bylo by možné, že dojde k aktualizaci ze strany výboru pro ženská práva, ale k tomu dnes nedošlo, takže my možná před plenárkou předstoupíme eh, s aktualizací takže 107, kdo je pro, zamítnuto. 108, kdo je pro, e, přijat. 109, pro, zamítnut. 110, pro, proti. to si zkontrolujeme elektronicky, 110 hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl jasně zamítnutý jak tady říká pan Michael Galere. 111, 112, kde je pro? Ne, pardon, 111. Opravuje se předseda. 111, kdo je pro? Zamítnuto. 112, kde je pro? Přijat. 113, kdo je pro? Ten byl stažen nikoli. 113, kdo je pro? Zamítnuto. 114, kdo je pro? Zamítnuto. 115 je pokrytá kompromisem, čili nyní kompromis 10, kde je pro, to je přijato, 120, kde je pro, zamítnuto, ústní pozměňovací návrh k odstavci 27, kde je pro, přijat. 100 to 25 ve dvou částech, kdo je pro první část, přijato druhou část, kdo je pro, proti. Takže si kontrolujeme hlasování o druhé části návrhu 125, hlasujeme teď. Končím hlasování a výsledek je že je to zamítnuto. Téměř zcela zamítnuto. 126, kdo je pro? Proti? Takže budeme kontrolně hlasovat elektronicky. Hlasujeme teď. 126. Three. Mr. E eh, Salafranca. Pane Salafranca, vaše politická skupina má tři lidi nad limit. <laughs>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 tam nebyly žádné těsné rozdíly, takže to není zásadní, ale prosil bych koordinátory, aby jaksi neměli prezenci víc než 100%. 126, eh, to jsme, o tom jsme hlasovali elektronicky, eh, znovu tedy hlasujeme, 126, hlasujeme prosím teď, končím hlasování a výsledek je zamítnuto. 126 jsme zamítli, 127 kdo je pro, proti. Takže taky budeme hlasovat elektronicky o 127. Hlasujeme teď. Končím hlasování a výsledek je, že tento návrh byl zamítnut. A 129, kdo je pro? Přijato. 130. Pro. Přijato. Kompromisní návrh 11, kdo je pro? Ano, pane Landsdorfe? Ähm, Máme tady ústní pozměňovací návrh ehm, v případě kompromisního návrhu číslo 11. A sice liberální skupina je toho názoru, že Eh, svoboda shromažďování a právo na demonstraci 326 eh, dní v roce by mělo platit a nejenom 1. května, anebo na náměstí speciálním, takže tady navrhujeme on first May a tak dále, abychom, aby to bylo vyňato, abychom jasně ukázali, že právo shromažďování tady je v popředí zájmu. Poprosil bych kolegy a kolegyně, aby podpořili ústní pozměňovací návrh a hlasovali pro něj. I think that the best solution is... Já si myslím, že nejlepším řešením by bylo mít oddělené hlasování. Eh, tak nejprve celý text eh, předložíme hlasování bez eh, té věty a potom budou mít pod všichni možnost sami zvolit, jak budou hlasovat. Dobrá, budeme hlasovat nebo podstupovat takto. We, we vote first on the text. budeme hlasovat k textu s tím, že vyškrtneme onu část on 1st of May on Taksim Square in Istanbul. Uh, bez této části. Kdo je pro? Tento text, který je um, oproštěn od této části, děkuji. Takže kompromisní návrh číslo 11 při byl přijat bez oné věty. Ne? A musíme hlasovat pro tu větu, o té větě. Ano, pane Lambsdorfe, máte pravdu. Uh, a teď se musíme rozhodnout, jestli přidáme tu větu, která začíná on first of day on Texan Square. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže demonstrace se budou uh, konat na Texan Square, na, na náměstí 1. Eh, května. 134 in favor. 134 in 120, pardon, 134 pro, proti e, zamítnout první část, kompromisní návrh 12, tak kdo je pro a pan Lamstor se hlásí, ano, kompromisní návrh, já to mohu říct taky anglicky, máme tady ústní pozměňovací návrh k kompromisnímu návrhu 12, který se vztahuje k řádku e, na samém konci. E, Turecko by mělo usnadnit a vytvořit správné podmínky pro to, aby mohlo vstoupit, chceme to změnit takto. Eh, tak to by to znělo. Eh, eh, Turecko by mělo usnadnit atmosféru tak, aby se mohlo vyjednávat tím, že stáhne turecké jednotky. Věříme, že tak, aby mohlo dojít k plnému stažení jednotek, toto by mělo být podmínka pro vyjednávání, ale toto je naprosto nerealistické. A to by mohlo být konec toho procesu. Spravodaj. Ha. Jak jsem už řekla dnes ráno na zasedání, řekla jsem, že stažení tureckých jednotek neznamená, že zároveň e, musí být staženo všechno. Já, tedy ten kompromisní návrh můj nepokrývá všechno ostatní, co si vy přejete, takže nevím, proč bychom měli měnit ten kompromis. Pan Svoboda? Budeme se držet interpretace zpravodajky a budeme hlasovat e, e, o tomto kompromisu tak, jak tady je formulován. Dobrá, takže budeme hlasovat formulaci tak, jak ji máme v originále. Kompromisní návrh číslo 12, část Spravodajka je proti, takže nemůžeme přijmout ústní pozměňovací návrh. To je pravidlo. Ano, ale pokud byste mi mohli udělat jednu laskavost, tak bychom mohli hlasovat o celém textu a pokud eh, budete chtít změnu, tak můžete pak hlasovat o tom poté. A... Takže dobře. No, my jsme takový smířliví, budeme hlasovat o původním textu na první části, tak jak byla předložena, kdo je pro? Přijato a teď, kdo je pro to, aby se nahradilo to tím eh, tím stažením. E, takže si ponecháme původní verzi. A druhá část kompromisního návrhu 12, kdo je pro? Přijato. 135, kdo je pro? Tak ne, teď se musíte vrátit k původnímu oddělenému hlasování, o které jsme žádali. To byla jedna věc. To už jsme měli. Ne. O čtyřech svobodách? Ne, nehlasovali jsme o čtyřech svobodách, hlasovali jsme o eh, Alexově návrhu. Ne, oddělené hlasování, které výjímá slova, eh, eh, včetně čtyř základních svobod. Jsem pro celý kompromisní návrh, ale chci, aby tato slova byla vyškrtnuta a chci, abychom o tom hlasovali. Ale to jsme udělali. Ne.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 Okay, to make, to... Dobře, abychom to vyjasnili. Zopakujeme hlasování. Kompromisní návrh 12, první část. To je to celý kompromisní návrh až na slova including the form, tedy včetně čtyř základních svobod, kdo je pro. Bylo to přijato, děkuji. Druhá část. Tato slova. These words um, pro uh, přijato. A teď 135, kdo je pro? Zamítnuto. 135 je kompatibilní, ale není pokryt. 135 byl zamítnut. Přejdeme k 139. kde pro? Zamítnut. 142. kde pro? Zamítnut. 143 pro. Přijat. 144 pro. Zamítnut. 100 jenom bude-li zamítnut. Dobrá, hlasujeme o 145 pro, zamítnut, 146 pro, přijat, 147 pro, zamítnut, 148 pro, zamítnut, 149 pro, ano, Pane předsedo, rád bych stáhl pozměňovací návrh 149. Eh, Byl to Mladenov, Nicholson. Dobře, takže 149 je stažen. 150. Would not withdraw. Baroness Nicholson does... Baronická Nicholsonová nestahuje. Eh, eh, Nicholson také, takže hlasujeme o <laughs> But... NM, to, tedy která polovina, která polovina? Je první nebo druhá? Pan Mladenov? Both of... Takže pokud oba z nich nestáhnou, oba tedy nestáhnou, tak to zůstane. Budeme hlasovat o 149 pro, proti, bylo to zamítnuto, 150 pro, přijat 151 pro, Zamítnout 153 pro. Zamítnout 154 pro. Proti. Ověříme 154. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. 154. Hmm, sto, takže to je zamítnuto. Víme se, se, change pas résultat. To ale na výsledku nic nemění. Dobrá, takže bereme, bere, zapis, jak si, bereme na vědomí, ale nemění to. 50. Eh, pětka pro eh, zamítnout, 156 pro zamítnout, 157 pro, proti. Ověříme 157. elektronické hlasování. Tímto eh, zahajuji, hlasujte, ukončuji hlasování, výsledek Zamítnuto. 31 k 33. Zamítnuto, těsně. Těsnou většinou. A přecházíme ke 158. Pro. Zamítnuto 159. Pro. Zamítnut. 160 pokryt, 160. 161 stažená, 162 pro, proti Ověříme 161 elektronicky. Ehm, zahojí hlasování, hlasujte, končím hlasování a výsledek je zamítnuto. 100, 163 pro, zamítnuto 164 pro, zamítnuto 165 eh, se dělí na dvě části. První část 165 pro, proti Zamítnuto. Druhá část pro. Přijato. 166 rozděleno do dvou částí. První část pro. Přijato. Druhá část pro. Zamítnuto. 167 se nehlasuje. 168 pro. Proti. Ověříme 168 eh, elektronicky. Hlasujte prosím. Končí hlasování výsledek. 35 ku 34, což znamená, že to bylo přijato o jeden, jedním, jeden hlas. Je to v pořádku. Žádné nic navíc. Take your card out. Take your card out. Vytáhněte kartičky. Vložte je opět. take the card out. Take. Put card back. To je zpět. Bylo to spočítáno. 169 pro. Zamítnuto. 170 pro. Proti. Ověříme 170. Prosím hlasujte. Ukončuji hlasování. Výsledek 23 ku 44, bylo to zamítnuto. 170, nezvedáte pořádně ruce, 171 pro. Proti? Ověříme 171 elektronické hlasování. Hlasujte, končím hlasování, výsledek. Zamítnuto. Děkuji panu Galerovi. 172 pro, zamítnuto. 173 pro, zamítnuto. 174 pro, zamítnuto. 175 pro, zamítnuto. 176 pro, zamítnuto. 177 pro, přijat. 178 pro, přijat. 170, 180, pardon, pro, Zamítnut. 181 pro. Přijat. 182 pro. Zamítnut. 183 pro. Zamítnut. 184 pro. Zamítnut. 185 pro. Zamítnut. 186 pro. Zamítnut. 187 188 pro, proti zamítnut 13. Kompromisní návrh. Kdo je pro? Přijat pokryto všechno. Dvanáctka pro. Tak je to přijato. Třináctka pro. Přijat. Čtrnáct pro. Zamítnout. Patnáct pro. Patnáctka nebyla stažena. Patnáctka pro. Zamítnuto. Šestnáct pro. Zamítnuto. 18 pro. Proti. Věříme. 18. Elektronicky hlasujeme. K 18 se hlasujte. Končím hlasování a výsledek zamítnut. 7 hlasů. Ústní pozměňovací návrh eh, v úvodním textu eh, FM pro přijat. 19 pro zamítnut. 20 pro, proti. Ověříme dvacítku, elektronicky hlasujeme o 20, ehm, za, zakončují hlasování. Výsledek zamítnuto. Jednička pro, zamítnuto. Elektronické hlasování, um, opět ono, radost, turecké potěšení. Hlasujte. Děkuji, výsledek. pozitivní. 65 ku e, čtyřem. Gratuluji paní Miss Reuten. Paní Omenreut má slovo. Ano, chtěla bych poděkovat nejenom všem mým kolegům, kteří pracovali mm, na tomto velmi dobrém výsledku, ale také všem asistentům nejenom ehm, Eva, nejenom sekretariát výboru EPP, děkuji také mým vlastním asistentům. Eh, díky tomu bylo možné ve všech těch eh, týdnech se dopracovat k tomuto výsledku. Doufám, eh, že to vyšlo nový signál a z Turecku je to férová zpráva, je otevř, upřímná, ale oni musí vykázat výsledky. Děkuji každým všem. Výbor děkuje paní Omen Reuten a jejímu týmu. A tímto eh, ukončuji zasedání.